14 a po naučení z tohoto procesu. Pan zpravodaj má 4 minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Někdy tady děláme něco, co by bylo hodné následování i ze strany národních parlamentů. Například, podle mého názoru, ten proces veřejných slyšení kandidátů na členy Evropské komise, e, tak ješ, ješ, ještě předtím, než hlasujeme o důvěře celé komisi, to je příklad, který by národní parlamenty mohly následovat. Jen si představte, že vláda se ujímá úřadu, a ještě ministři ještě předtím, než nastoupí do funkce, musí podstoupit tříhodinové veřejné grilování, pokládání eh, nepříjemných otázek ještě předtím, než nastoupí do funkce. Podle mého názoru by to bylo velice poučné a informativní. My to tady děláme a myslím si, že nám to slouží ke cti. Nicméně cokoliv, co děláme, lze vždy zlepšit. A moje zpráva zkoumá právě eh, jak to, jak proběhla tato slyšení a předkládá návrhy, jak ten proces vylepšit. Já bych chtěl zdůraznit tři aspekty. Prvním z nich je právě to kladení otázek a e, ta, e, ta jaksi impertinentnost těch otázek. Já si myslím, že my jsme měli vždycky 42 otázek a 42 odpovědí. E, a já navrhuji, abychom toto číslo snížili na zhruba 25, ale přitom dovoli, abychom dovolili každému tazateli položit ještě doplňující otázku. To by bylo ještě, ještě jaksi důležité důraznější a umožnilo by to komunikaci. Cílem není dát slovo co nejvíce poslancům. Cílem je získat co nejpřesnější odpovědi a informace od kandidátů na komisaře. Druhý návrh na zlepšení se týká toho, jakým způsobem hodnotíme komisaře po proběhlém slyšení. To potom koordinátoři každé frakce se sejdou, nicméně naše pravidla nejsou příliš jasná. Ano, naše pravidla eh, vyžadují hlasování v každém výboru o každém komisaři na žádost pouhé jedné politické frakce. Podle mého názoru to není moudré, eh, protože formálně a právně záleží pouze na hlasování parlamentu jako celku o komisi jako celku. Hlasování v jednotlivých výborech o jednotlivých komisařích nemají žádné eh, právní následky. Proto Eh, jak si z toho plynou pouze politické následky a má to určitou váhu. Čili i hlasování o komisaři by mělo probíhat pouze v případě pochybností a neměla by to být rutinní záležitost. A v minulosti jsme viděli, že je-li verdikt negativní, má to následky. A podle mého názoru takto bychom měli postupovat a má zpráva navrhuje tady ujasnit procedury. A poslední bod, který bych chtěl zmínit, to je otázka genderové vyváženosti komise. Evropský parlament vždy klade velký důraz na vylepšování eh, té genderové nerovnováhy, která nyní existuje, nicméně jsme vázaní nominacemi národních vlád. A pokud eh, a, a tyto, tyto vlády nominují jednu osobu. Některé země letos představili dva nominanty a nechali předsedu komise, aby si vybral. Proč bychom to takto neměli dělat vždy? E, navrhuji, aby každá země, respektive každá vláda, nominovala dva komisaře. Vždycky muže a ženu. To jsou dva lidé, ve které má národní vláda plnou důvěru a potom předseda komise by měl lepší pozici, aby mohl nastavit genderovou rovnováhu v celém týmu. E, to si myslím, že by poněkud e, zlepšilo genderové poměry. Pak jsou tam, pane předsedo, ještě další návrhy, ale to byly ty tři, které stály za zdůraznění a já vítám i podněty dalších kolegů, pakliže přispějí ke zlepšení situace. Děkuji vám. Děkuji, pane kolego Korbete, e, protože je to jenom krátké představení, tak nyní e, bude pouze catch the eye a začíná pan kolega Zver. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Od té doby, kdy jsem se stal europoslancem, od toho okamžiku mě vždycky tato otázka nesmírně zajímala, protože jsem měl pocit, že celý ten systém jmenování komisařů nebyl až úplně, řekněme i, nebyl mi úplně jasný a že vše by mělo probíhat tak, aby předsedové výborů, aby jednotlivé výbory Evropského parlamentu měly možnost přijít s, řekněme, s takovým, nebo aby teda vytvořili ten nejlepší možný tým po tomto procesu po rozhovorech nebo slyšení s kandidáty. Ovšem ani to není ideální systém. Souhlasím s vámi v tom, že státy by měly ale navrhnout alespoň dva kandidáty. To si myslím, že by bylo dobré. A zároveň by vzali v potaz jejich odborné eh, dovednosti, zručnosti, vědomosti, tak aby předsedové výboru mohli skutečně přijít s takovým opravdu nejvyváženějším možným týmem komisářů. Děkuji. Děkuji kolegu Zverovi a nyní paní kolegyně Borzan. Zahvaljujem, gospodine predsjedniče. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych poděkovala panu Korbetovi a ostatním kolegům z jiných výborů, se kterými jsem spolupracovala na této zprávě. Slyšení kandidátu na post komisařů je něco, čemu věnujeme všichni zvýšenou pozornost, když vlastně vybíráme osoby, které budou zastávat tak důležité úřady. Měli bychom zajistit to, aby měli i určitý morální profil, určitý odborný profil, aby to skutečně byly excelentní profily v obou oblastech. Ovšem celý tento proces by podle mě měl zahrnovat i občany Evropské unie, tak aby se i občané mohli zúčastnit takových slyšení a pokládat dotazy nebo například ověřování finančních zájmů, můj návrh v této oblasti, pokud jde o kandidáty a jejich rodiny, by, to by mělo být rovněž součástí slyšení a podporuji rovněž návrh dvou kandidátů. Děkuji, pan kolega Marias. Děkuji, brodre. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že postup slyšení komisařů je velice důležitá, důležitý ta procedura, protože tak funguje demokratická kontrola a tak eh, také může Evropský parlament vykonávat své, eh, svá práva a může tedy také hlasováním vyjádřit pak důvěru celé komisi. Samozřejmě musí to být co nejotevřenější eh, postup vůči společnosti, aby se mohli i občané podílet na tomto postupu. Já jsem měl tu možnost eh, loni se tohoto řízení zúčastnit. Dostal jsem celou řadu e-mailů od občanů, eh, kteří si přáli, aby se tomu či onomu komisaři či na kandidátovi na komisaře eh, kladly různé otázky. Myslím, že je důležité, abychom měli více času, větší prostor na tyto otázky a takto hráli důležitější úlohu. Neponechávali to pouze na koordinátorech Komise musí být opravdu nezávislý orgán, tak jak si to přejeme. E, to je opravdu velice důležité, pane Timmermansi. Děkuji kolego Mariasi a nakonec postupu ke čtyři a i pan kolega Arnott. Pane Korbete, já respektuji váš pokus eh, trošku zvýšit odpovědnost komise, přestože je to pouze kapka v moři. Jsou tam některé dobré návrhy a právě tak, eh, co, co se týče stanovisek výboru. Podle mého názoru doplňující otázky jsou skvělý nápad a kdo ví, pokud zavedeme něco takového v samotném Evropském parlamentu, tak možná se přiblížíme reálné debatě i zde. Eh, naprosto ale ignorujeme toho slona v místnosti oblasti. E, komisaři mají obrovskou moc a my máme pouze e, možnost spovídat jednoho potenciálního kandidáta. Mě by, já bych si, já, mě, já, já si, mě napadá ještě jiná unie, která měla ráda volby s jedním jediným kandidátem. E, problém je, že my tady v tomto sále rozdáváme tyto velké mocenské pozice volen, zvolení komisaři by byli komisaři odpovědní. Děkuji, pane kolego Arnote. A nyní za komisi eh, pan Timmermans. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já bych rád položil otázku pana Arnotovi. Kolik kandidátů například eh, v dolní sněmovně si mohl vyslechnout, na no to už nehovořím o sněmovně lodu, ovšem to je jiná debata. Rád bych poděkoval panu zpravodaji panu Korbetovi za skvělou a opravdu velice kvalitní zprávu k tématu, které, jak jistě chápete, je nesmírně důležité pro nás, pro Evropskou komisi. Evropská komise vítá a podporuje cíl aby se tato slyšení stala opravdu flexibilnější, dynamičtější, celá ta rozprava, nejenom pokud jde o eh, to, jak to je to stanoveno v jednotlivých smlouvách, ale zároveň mělo by to být, určit, měla by to být určitá příležitost pro naše občany celé Evropské unii, médiích, občas já jsem byl eh, ministrem v národní vládě, občas, já, já jsem se stal komisařem a najednou v médiích eh, jsem byl najednou komisařem, jsem se stal byrokratem, zatímco já jsem skutečně v rámci toho slyšení v ruském parlamentu musel prodělat mnohem těžší úkol, než to, co mě čekalo eh, v našem národním parlamentu, abych se stal ministrem. A to je podobné v mnoha jiných státech, protože v podstatě vlastně, ano, je to, ano, teda ne, ne, nevolený, nebole, eh, ano, ne, jsou to nevolení eh, lidé. Ovšem samozřejmě v mnoha vládách to vidíme, mnoho ministrů není ono parlamenty jsou voleny takovým způsobem, jak to probíhá zde v Evropském parlamentu ve volbách, čili často je to trochu otázka spíše toho, jak to vnímáme, z jakého úhlu se na to díváme. Evropská komise by ráda podpořila to, aby slyšení probíhala otevřeným, férovým, konzistentním způsobem. Především pokud jde o designované komisaře, měl by tam být stejný přístup otázek, odpovědí, písemná fáze, ústní fáze a hodnocení každého komisaře každé by mělo rovněž, každého designového komisaře by mělo probíhat. Pokud jde o designované více kteří mají horizontální velkomoc, pravomoce, to znamená, že tam je zodpovědný několik slyšení, tak samozřejmě, že je vhodné, aby to bylo trošku, aby to probíhalo například eh, v rámci otevřené samozřejmě konference předsedů, to znamená v jiném formátu. A pokud jde o to období potvrzení, tak ten by měl být dostatečný, mm, toto období, tak aby komisař mohl okamžitě eh, převzít úřad, jakmile vyprší mandát předchozího komisaře. V tomto kontextu podporujeme rovněž eh, vaši snahu, aby členské státy skutečně přišly s genderově vyváženými kandidáty na posty komisařů. A pokud je o samotné, eh, samotné, samotná slyšení, mm, například eh, mohlo by dojít k navýšení písemných otázek na sedm, pokud ty podotázky eh, budou vyškrtnuty a zároveň vítáme omezení otázek v té ústní části na 25 s možností okamžitých následných dotazů, které by byly podloženy. V zásadě podporujeme eh, i cíl Evropského parlamentu zajistit to, že celý tento proces slyšení by byl přístupný a transparentní i pro naše evropské občany slyšení jsou ovšem ale pro zvolené poslance, eh, kteří vlastně eh, zkoumají tu situaci designovaného komisaře nebo probíhá z jejich strany toto slyšení, takže je to právo poslanců Evropského parlamentu přímo položit dotazy designovaným komisařům. Zároveň jsme otevření zvážení toho, jakým způsobem pomoci parlamentu, pokud je o možné konflikty zájmů takových designovaných komisařů. Zda je vhodné, aby komise vůbec přišla s nějakým, řekněme, pozměněním etického kodexu. Pokud bychom s ním přišli, tak samozřejmě, tak jak je to stanoveno v rámcové dohodě, požádáme parlament o váš názor. Chceme zajistit, aby tento designovaný komisař samozřejmě byl hodnocen na, jejich, na základě jejich dovednostech, portu portfolia a tak dále. Samozřejmě výsledky takového slyšení u každého komisaře podle nás by měly být eh, zveřejněny individuálně v rámci nebo v průběhu 24 hodin po, eh, po tomto eh, hodnocení například jde o horizontální záležitosti, které mají dopad na složení a strukturu celé komise, rádi bychom připomněli potřebu respektovat kompetence ve všech institucí a výhradní práva všech institucí. Evropská komise se těší na možnost analýzy konkrétních návrhů, které přijdou ze strany Evropského parlamentu, pokud jde o pravidla dotýkající se právě těchto slyšení designovaných komisařů. Dovolte, abych ještě jednou poděkoval panu zpravodaji Považujeme jeho zprávu za skutečně nesmírně kvalitní. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři. I když to není úplně běžné, kolega Korbet by chtěl krátce zareagovat. Já jsem si předtím ušetřil minutu, abych eh, se teď ještě mohl k tomu vrátit, ale velice stručně. Nejdříve bych eh, řekl, že jsem eh, rád, že tady panuje poměrně vysoký konsenzus mezi jednotlivými frakcemi eh, ohledně toho, co navrhuji, ale především s radostí eh, jsem se dověděl, že komise i pan Timmermans prošli podrobnostmi toho, co já jsem tady podrobněji nemohl rozebrat a v zásadě komise podporuje to, co navrhuji víceméně všechno, pokud jsem to dobře pochopil s přivednutím k tomu, eh, k té průpovice, že eh, někde ďábel věří v detailu. Ale každopádně, paní komisaři, mnohokrát děkuji a děkuji vám také za předchozí eh, v reakci v té debatě o lidských právech. Ta byla, myslím, zcela exemplární. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego Korbete. Eh, eh, pan kolega Korbec se tak vynikajícím způsobem vyzná v jednacím řádu, udělal to velice elegantně, vyčerpal jste čtyři minuty předtím a teď jste vlastně žádnou řečnickou dobu neměla. Elegantním způsobem se vám to